So, colleagues, we'd like to continue. Takže kolegové, budeme pokračovat ve našem zasedání. Prosím pěkně, posaďte se. Děkuji vám za vaše pochopení. Já jsem teď hovořil se švýcarskými sdělovacími prostředky, protože jsme měli velice důležitý bod týkající se Švýcarska. Před chvilkou dovolte, abych mezi námi také přivítal kolegy z výboru pro rozvoj, zejména pana předsedu eh, Tomase, eh, který tady sedí vedle mě. Eh, srdečně vítejte vy i vaši kolegové také bych rád přivítal ředitele eh, pro Asia Pacific, pana Gunara Vígenda, opět mezi námi. Mm, eh, my se takřka setkáváme na eh, každý, každý týden. A pak bych rád přivítal ředitele DG Devco pro Azii a Střední východ, pana Piera Amilata, pro výměnu názoru týkající se nejnovějšího vývoje v Afganistanu, včetně tedy vztahu Evropské unie s touto zemí abych požádal pozvané řečníky, aby nás seznámili s aktuální situací implementace strategie EU pro Afganistan, bezpečnostní situaci, mírových jednáních, post, povolební situaci a také úsilí EU, tak jako Eh, pomoc rozvojová EU a další poskytovaná pomoc. Mm, dále máme tady dohodu s Afganistanem o spolupráci. Evropský parlament, jak víte, dal souhlas k této dohodě v březnu tohoto roku a jsme uprostřed ratifikačního procesu členskými státy. E, také jsme původně pozvali Rolanda Kobiu, speciálního vyslance Evropské unie v Afganistanu. Bohužel tady tento týden není, ale kromě toho jsem přesvědčen, že tyto dva, tyto dva řečníci budou více než kompetentní, aby nás seznámili s mírovým procesem v této zemi který je i v působnosti pana Koby. A závěrečná poznámka z mé strany. Eh, no, nejdřív dám slovo mému kolegovi Tobiasovi a potom zahájíme. Děkuji ti, Davide. Já eh, děkuji, že jsme byli pozváni na toto zasedání zejména co se týče otázek bezpečnosti a politických vztahů, je toto téma stejně důležité jako rozvoj a humanitární pomoc. Nezapomínejme, že Afganistán je jeden z největších příjemců rozvojové pomoci a evropské instituce již přispěly více než 3,5 miliardou pomoci do této země od roku 2002. Minulý rok výbor DV připravil stanovisko ke zprávě AFETu týkající se eh, schválení dohody o partnerství a rozvoji mezi EU, členskými státy a Afganistanem a DV eh, podpořilo eh, také nový afgánský vývoj, zejména eh, nový afgánský národní mír a rozvojový rámec. To všechno jsou významné dokumenty. My se velice slyšíme na to, že si vyslechneme naše hosty, jak to vypadá s implementací a jak tam vypadá ta komplikovaná politická eh, situace, eh, protože eh, Tady se velice zvýšila chudoba z 38% na 55% v roce 2017 a 5,5 milionu lidí mají potřebu humanitární pomoci v Afganistanu, včetně také interně mm, vysídlených osob díky tedy tomu konfliktu. A to je znepokojící obrázek, jak z humanitární, tak z rozvojové perspektivy. Těšíme se na diskusi. Děkuji ti mnohokrát. A okamžitě dám slovo Gunnarovo Vígandovi na 10 minut. Prosím. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, lépe řečeno páni předsedové za to, že mi poskytujete možnost, abych eh, vás seznámil s aktuální situací týkající se také dohody, která je smíšenou ho dohodou začal se mezi s, zatím 17 členských států tuto dohodu podepsalo v rámci procesu ratifikačního procesu. Hmm. Takže stále ještě nemůže být tato dohoda plně aplikována, ale pomáhá nám to při Eh, restruktování našeho velice mm, pozorného eh, přístupu k Afganistanu. My jsme měli právě dlouhé zasedání s generálním ředitelem eh, týkající se určitých kapitol a budeme také mít setkání s bezpečnostním výborem na radě, protože ministři budou diskutovat o situaci v Afganistanu v pondělí je to velice kritický moment pro stabilitu a pro budoucí vývoj a možnosti tohoto vývoje Afganistanu. Hrozí tady nová občanská válka, ale také tu možná bude šance pro mír. Musíme zabezpečit abychom využili toho momentu pro mírový proces, abychom ho správně vybrali a aby Evropská unie sehrála významnou politickou roli v mezinárodním úsilí o dosažení míru, aby to neby, aby Evropská unie nebyla jen v uvozovkách, tedy poskytovatelem rozvojové pomoci. Tato rozvojová pomoc je velice významná. Vy už jste se zmínil o těch vysokých číslech a dovolte, abych řekl, že ze 75 eh, státních eh, výdajů eh, je vlastně hrazeno mezinárodně poskytovanou pomocí. A teď se blížím k možné, k tématu, abych hovořil o možné situaci. Čili máme tady šance na mír, ale zároveň mm, je tady riziko, že tady nastane velmi kritická, organiz, kritická situace. Hráli jsme pozitivní roli minulé roky my jsme velice obhajovali navzdory eh, bezpečnostním ohrožením eh, mírová úsilí s Talibánem eh, ze strany Spojených států v těch bilaterálních vyjednáváních, že je třeba, aby byly volby, aby fungovala ústava, když celá řada zúčastněných stran už to myšlenku opustila. Volby prezidentské, které se konaly v září 2019, byly významným výsledkem a ukázaly možnost určitého sloučení mm, afgánských demokratů a pravděpodobně to byly nejlépe organizované volby z bezpečnostního hlediska, ale musíme říci, že tady eh, byla velice nízká nízká volební účast. Pouze 20 eh, oprávněných voličů přišlo k volbám a eh, používali také biometrické mm, eh, biometrické biometriku při volbách. A bylo oznámeno, že později tohoto měsíce, i když se to stále odkládá, bude jasný výsledek eh, kdy tedy se spočítají všechny hlasy. Evropské společnosti pomáhaly eh, ustanovit tento biometrický systém ověřující volby. A my jsme podpořili parlamentní volby s 80 miliony eury. My se nedomníváme, že prezident bude zvolen více než 50% v tom prvním kole, takže budeme muset počítat s druhým kolem v příštích několika měsících a je třeba zabránit tomu, aby došlo k destabilizaci vyplývající z tohoto výsledu aby to neprobuklo v chaos. Musíme zabezpečit, aby řádný proces pokračoval a aby byl zvolen legitimní prezident, eh, a který ustanoví legitimně zvolenou vládu, eh, která bude vyjednávat s Talibanem mírová jednání po dosažení dohody eh, mezi USA a Talibánem. Tento rok byla vysoká představitelka v Kábule, v Kabulu, pardon, a je třeba, aby, aby prostě tady došlo k oběma věcem, což zdůraznila před rokem a sice jak prezidentské volby, tak zahájení mírového procesu. Jistě si vzpomenete, že tady byl pětibodová nabídka, kterou předložila vysoká představitelka Morgerini v listopadu 2018 ve Švýcarsku, aby byl mírový proces inkluzivnější, aby tady byl zohledněn bezpečnostní sektor aby se, abychom, aby Evropská unie fungovala také jako garant míru. Těchto pět bodů se odrazilo potom na v závěrech zasedání Rady pro zahraniční záležitosti v září a i my eh, se držíme tohoto přístupu v našem úsilí o konzolidování. V posledních 18 letech Eh, aby, pokračovala, aby pokračoval ústavní charakter. My tady máme zcela základní hodnoty, což nelze říci o jiných mezinárodních stranách, které se účastní tohoto mírového procesu. Eh, spolupracujeme s našimi kolegy z Výboru pro rozvoj na určitých zásadách pro naši angažovanost nejenom pro týkající se, co se týká podpory Evropské unie, co se týče mezinárodní podpory, abychom zabezpečili pokračující pomoc, aby fungovala vláda. A jednání mezi Talibánem a Spojenými státy jsou nesmírně relevantní, protože budou definovat také částečné stažení amerických vojáků a další závazky ze strany Talibánu. My bychom rádi zdůraznili, že toto by mělo doprovázeno signifikantním snížením násilí a to by mělo vést k dočasnému uh, Eh, příměří mezi, mm, tedy eh, během vyjednávání a k permanentnímu příměří, pakliže výsledek mírových jednání by byl implementován. Nejdůležitější krátkodobým opatřením pro tento proces je tedy, že už by tady nemělo docházet k obětem eh, na civilní straně. Zdůrazňuje se začlenování inkluzivita. Inkluzivita mm, e, znamená nejenom vláda, což je důležité, ale také zapojení demokratické opozice a zástupců občanské společnosti. E, vláda Afganistanu pohlíží na Evropskou unii jako na důležitého obhájce a garanta e, státního práva, ochrany, právního státu mm, a ochrany menšin. po nedávném tweetu prezidenta Trumpa, eh, který se vyjádřil k tomu vyjednávání mezi ta a USA. Díky tomu se to urychlilo troho 22. Eh, října došlo k speciální schůzce mezi EU a určitými členskými státy. Tento proces potom pokračoval také mezi Ruskem, Pakistánem v Moskvě a teď před námi je zasedání, což bude takzvaný interafgánský dialog v Pekingu. Očekáváme, že to se bude konat třetí týden v listopadu a e, to oznámila čínská strana, když byla Federiky Morgeriniová před deseti dny v Pekingu. A toto nemůže být proces vyjednávání, ale to setkání může pomoci k vytvoření atmosféry mezi oběma afgánskými stranami, aby vstoupili do vlastního procesu vyjednávání. My bychom si přáli, aby tento se konal velice záhy v Oslu. Eh, poskytnete-li mi příště nebo později příležitost, velice rád se vyjádřím eh, k dalším regionálním partnerům, ale teď bych, zdali je-li to správné, tak dám slovo mému kolegovi, prosím. Yes, uh, two points really. The first one on the... Dvě věci. Nejdříve pokud je o rozvojovou spolupráci s Afghánistánem a za druhé budoucnost a mírové snahy. A to, čemu se uh, říká uh, dle mě nepěkně, pravidla angažma v Afganistánu uh, eh, do budoucna v souvislosti s um, debatou o míru. Pokud je o aktuální stav, Afghánistán je první a největší eh, oblast rozvoje spolupráce, kterou vedeme na našem ředitelství. My jsme vždycky eh, kladli eh, velký důraz na mm, budování míru a také se zaměřujeme na regionální kontext od té bruselské rozvojové konference v roce 2015. My v současné době eh, v rámci MFF máme, eh, tedy vydáváme asi 1,4 miliardy eur, což eh, znamená asi 200 milionů eur za rok. Máme tři prioritní sektory. Za prvé mír, stabilita a demokracie, za druhé trvalé udržitelný růst a pracovní místa a za třetí poskytování hm, základních služeb občanům. také jsme odložili 10 milionů stranou na mm, zahájení investičních akcí. V roce 2019, abyste si udělali představu o těch eh, programech, eh, jaké eh, byly nebo budou spuštěny letos, jsme dali třeba 12 milionů na mm, posílení afgánského obchodu, na lepší propojení jo, se sousedy. Za druhé to bylo podpora zemědělského podnikání 30 milionů eur. To je součást snah vytvářet pracovní místa. A zemědělství je určitě eh, oblast, eh, která je tady nejvhodnější, jak říkají všichni dárci, a také před dlouhou to řekla Světová banka. A za třetí, podpora eh, takzvané občanské charty vlády, což je jejich prioritní program zajištění eh, služeb na obecní úrovni. Tam přispějeme 17 miliony eur. Takže mír, tvorba pracovních míst, vybírání prostředků, to jsou naše velké priority. Jsme v současné době v období nejistoty v rámci mírového procesu, ale je tady eh, široká schoda, že ten základní princip, který bychom měli, kterého bychom se měli držet, je příprava na budoucnost. Je neustupovat v reformách a neustupovat eh, v tom eh, získaném prostoru, pokud jde o základní hodnoty EU, e rovnost pohlaví, ochrana dětí, všechny tyhle věci a všechen ten pokrok dosažený v Afganistánu, to by se nemělo eh, vracet a mírový proces by se eh, neměl obětovat. Ale pokud je o mírový proces, jak říkal kolega, Afghánistán je a dlouho zůstane hm, závislý na vnější grantové pomoci. Ta země <coughs> si nemůže začít půjčovat navzdory eh, chválihodnému úsilí mm, afgánského ministra financí. MMF eh, má velice přísný postoj, eh, že by si to země půjčovat neměla. My jsme sami používali rozpočtovou pomoc zemí jako většina eh, dárců do této země, čili prostřednictvím rozpočtových operací, buď přímo jako my, anebo i jako to taky děláme, eh, tak prostřednictvím ARTF a afgánského a, eh, mm, fondu svěřenské pro obnovu, a, který vede Světová banka. Samozřejmě to ještě eh, vedle veškeré podpory eh, kolegů z ECO, čili eh, humanitární kanceláře Unie. Teď několika slovy k regionálnímu rozměru toho, co děláme v Afghánistánu. Od té doby, tedy vzhledem k tomu, že ten regionální rozměr byl velice důležitý na bruselské dárcové konferenci, kterou jsme pořádali, tak eh, eh, o tento aspekt se začaly zabývat, eh, zajímat další země v regiony, zejména ve Střední Asii. dáváme asi půl miliardy eur na takové projekty v rámci Střední Asie i v Afghánistánu. Řešíme tam bezpečnost pohraniční, přeshraniční obchod, investice, energetiku, životní prostředí, školství a kulturu. Například uzbecká vláda poskytuje školicí eh, zařízení malým Afgáncům. Investice do konektivity Afganistánu eh, bude i nadále důležitým nástrojem do budoucna, tak aby Afganistán eh, mohl fungovat ve svém regionálním kontextu. Mám tady příklady, pokud vás to bude zajímat. Potom eh, ještě k tomu eh, rozpočtu a k těm ehm, hmm, eh, fondům na budování státu. Tam opravdu už se fungujeme s vládou. Máme tam dva takové kontrakty, jeden na leta 2016 až 18 a potom ten nový od konference v Ženevě, která který se potáhne na další tři roky, takže je to pět let eh, převídatelných příspěvků. Afgánskému eh, rozpočtu vytváříme tedy ten prostor, který eh, ta země potřebuje, protože když už oni jednou dají peníze na bezpečnost, na platy, na mm, stále náklady, tak Eh, už jim toho na zlepšování sociální politiky příliš nezbyde. Eh, myslím si, že zásadně toto podpořilo eh, image EU a vztahy s Afganistánem v posledních několika letech. Migrace a, a nucené vysídlování, to vždycky stalo v popředí naší pozornosti vzhledem k Afghánistánu. A když se na to podíváte dynamicky, protože se to týká i sousedů Afghánistánu, tak eh, je tam spousta návratů z Pákistánu, velká čísla v posledních letech. Dnes je také spousta návratů z Turecka. Někdy 200 lidí se vrátí denně hmm, přes kábulské letiště, ale také do jiných měst. A my opravdu pomáháme eh, s touto migrací a také se zabýváme reintegrací těchto lidí eh, do toho hospodářského tkaněva země. Pokud se podíváme na budoucnost a na mírový eh, proces, tak my se pokusíme i nadále podporovat Afghánistán samozřejmě v, paralelně s mírovým procesem. Pokusíme se eh, být schopni reagovat, eh, pokud eh, tak, jak bude mírový proces pokračovat. A tak, jak vláda bude přistupovat k novým příjemcům, až tedy ovládne další části území poskytovat eh, humanitární pomoc a také budeme rozšiřovat vládní programy, které zajišťují eh, veřejné služby v jednotlivých provinciích. Už jsem hovořil eh, s chartou, už to děláme právě teď. Připravujeme se mm, na to, že půjdeme tam, kam mírový proces opravdu může přispět. Zabýváme se tedy také těmi eh, mm, slavnými pravidly pro angažma. To je pro nás soubor pravidel, mm, soubor ukazatelů, eh, stanovující to, jak EU eh, tedy má ve styky s Afganistánem. Není to žádná předběžná podmínka, nevědnáváme o ničem, vyjednávají o tom Afgánci, ale jsou to spíš takové referenční body pro nás. A sice za prvé, nebude se vracet nic, čeho bylo dosaženo. Ale potom jsou tady také další eh, věci a podmínky, které souvisejí s něčím, co, jsme, co tady používáme. Například rozpočtová podpora bez makroekonomické politiky, bez rozpočtové eh, transparentnosti, bez eh, správné politiky obecně a, a dobré zprávy veřejných financí, tak to je prostě mm, mimo diskusy. Tohle musí vědět budoucí afgánská vláda, ať už e, to bude jakákoliv. Jasné, že Evropská unie je neutrální, pokud jde o podporu země. Nepodporuje jednu konkrétní vládu, podporuje afgánský lid v jeho e, stávající nepříznivé situaci. Takže tady eh, to ukončím a naším zájmem je si ostatně tady vyměňovat názory, takže jsme vám k dispozici. Dobrá, pánové, hm, děkuji vám oběma za eh, vaše úvodní eh, poznámky a teď se můžeme pobavit o tom, co jsme vyslechli. Nejdříve dám slovo Aně Fotize, která v předchozím období hm, byla naší zpravodajkou pro Afghánistán. Ano, děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, vážení páni ředitelé za to, že jste se s námi podělili o názor na aktuální situaci v Afghánistánu. Doufám, že ten ratifikační proces poběží hladce a podaří se nám implementovat tu dohodu plně. My všichni víme, že to, čemu čelíme v bezpečnostní eh, oblasti, je eh, rozhodující moment. A, a, a víme, že to co, to, co tady je, tak to eh, je velice křehká rovnováha. Takže bych rád rád se zeptala na stávající angažma, americké angažma. Jsou tady určité eh, tady plány, krizové v Pentagonu k eh, vy na, na stažení. A také uh, Mm, otázkou je, eh, jak silné jsou jednotlivé strany v Afganistánu. Jak si myslíte, že silný je eh, Taliban, pokud je o kontrolu země a je přítomnost? Jaká je tam situace? Čili jak hodnotíte eh, šance na pozitivní výsledky? Děkuji. Děkuji, Javier Nart. Estaba escuchando con atención. Slyšel jsem si velice pozorně, pozorně um, vztah a relaci aktivit a přání, abych tak řekl. Ale realita v terénu je Afganistán, který je důsledkem jeho vlastní historie, kde jediné oblasti bezpečnosti eh, jsou některá, některá uzbecká a tadžická území, i když Uzbekci podlehli genocidě samozřejmě eh, nezapomínejme na to, že i když tam byli spojenci, docházelo tam k páchání zločinu z jejich strany. Eh, v oblasti Bandiamiru eh, kontrolují toto území, potom tady máme Paštuni a to jsou většinou tedy území, kde území Paštunů Eh, ovládají talibánci, eh, talibánce. Nikdo nemá rád, jsou to teroristé, ale je to nezvratitelná realita. Bez anebo proti talibáncům neexistuje řešení. A když poslouchám, co říkají vlá, poslouchám vládu, tak si myslím, že to je pouze eh, jaksi radnice Kábulu, protože mimo Kábul to je vláda pouze rituální existence. A španělská armáda, která je v Eratu, musela konat i v civilních operacích, aby chránila civilní obyvatelstvo, pomáhala při stavbách škol, kanálů. A nemohli to dělat, protože Eh, tyto civilní instituce to nemohly dělat, protože neměly vůbec bezpečnost ani tam, kde byly rozmístěny eh, západní jednotky. Čili nehovořme o přání, hovořme o realitě, protože mírová jednání stroskotala v Kataru mezi severoamerickou vládou a zástupci Kábulu, protože talibánci nemají ani nejmenší důvěru v Kábulu, ani specifické pakistánské služby, spravodajské služby, eh, které mají velice úzké vztahy s talibánci. Já bych si přál, abychom konečně vyšli z té fiktivní politiky a přešli k reálné politice. Moje otázka je velice jednoduchá. Jaká alternativa existuje k této monstrózní, ale pro eh, vedle monstrózní, ale nezbytné diskuse a jednání s talibánci, když tady slyším, že je důležité zachovat rovnost pohlaví mezi muži a ženami, no tak já sice toto eh, podporuji, ale každý, kdo žije v Afghánistánu, ví, že praxe tam není zrovna takováto. A hovořit prostě, že ta, nehovořit o tom, že tam dochází ještě k pádu zpět v této situaci takzvané rovnosti genderů, znamená opět pro do fiktivní politiky. Děkuji za Alde. Dominik Pilt, prosím. Merci, messieurs. Děkuji mnohokrát. Angažma a vojenská podpora od roku 2000 v rámci nejdelší mise NATO to a rozvojová pomoc už stojí více než miliardu ročně mezi Evropskou unii a členskými státy abychom se odstli kde? Na st- u stolu s vyjedna- na, při vyjednávání s Talibanem. Hmm, tady všechno selhalo. Selhala tady mezinárodní pomoc. Tato situace v nás vede k tomu, že si musíme uvědomit, že mezinárodní intervence se snaží eh, zvrátit a odstranit režim bez alternativních řešení. A my jsme byli proti tomuto konfliktu. E, tato krize může mít konkrétní dopady i pro Evropany. Tento rak 17 tisíců Afgánců se snažilo dosáhnout e, Řecka. E, jejich masivní doražení na ostrov Lesbos o tom jenom svědčí. A podívejme se na to, jak vypadá mezinárodní právo. Měli se poslat do země původu, ale realita tomu neodpovídá odpovídá. Zhruba 11 Pardon, a francouzi sledují tedy zhoršující se situace v Afganistanu a obávají se zvýšení migračních toků do Evropy za eh, navracení, které, ke kterému nedochází a pak, že to za nepřijatelných podmínek. Děkuji a prosím pana Galera. Michali. Děkuji vám mnohokrát, ale já mám teď takový dojem, že se tady sázelo na jednání, které by bývaly vedly k tomu, že eh, Taliban by snad měl také převzít kontrolu v zemi, že by sice zastavil boje, ale že by podstatně ještě ovlivňovali vládu. Teď už to nemáme a proto je tady obava, že bude pokračovat válka v mnohých částech země. Ale dosáhneme-li dohody, tak přece v nějakém bodě je třeba také do toho zapojit afgánskou vládu a já to ještě prostě tak nevidím a nevidím, jak bychom toho chtěli dosáhnout jako Evropané. Sedí tam američani s Talibanem a Taliban neakceptuje afgánskou vládu. A teď se tady slibuje západu, OK, teď to zjednodušuji. Až budeme zase moci rozhodovat, zaznívá z Afghánistánu, eh, eh, tak prostě se postaráme o to, aby tady eh, jsme se jsme nevzdělávali a nepomáhali teroristy, eh, podporovat teroristy z evropské úrovni. Hmm, ale je třeba si uvědomit, zda je to to, co bychom měli akceptovat poté, co ve společenské oblasti tam už bylo let čeho dosaženo v oblasti vzdělávání, ve školách, především také v situaci postavení žen. Eh, do jaké míry budeme také ochotni a za jakých okolností dále poskytovat rozvojovou pomoc, protože si nedokážu představit, že zemi, kde fakticky má svrchovanost Taliban a také dokonce právně eh, tam vládne, jako kdyby se nic nedělo, tak se nedokážu představit, že bychom tam financovali programy, protože část těchto programů se směřovala na to, aby se emancipovaly dívky a ženy a děti, aby se mohla dále rozvíjet společnost. A Mm, nevím, zda to hodnotím tedy teď správně, odhaduji, že na konci budeme muset říct, no tak to je hold všechno. Musíme se postarat o to, aby směrem na venek z této země už nevycházelo žádné nebezpečí a ohrožování nás mm, a ohrožení mezinárodního společenství. To je tedy pesimistický odhad, co tomu můžete jaksi klás naproti jako optimistický odhad. Děkuji mnohokrát, Michaeli. Mám ještě dva, dvě žádosti o slovo a pak myslím, že již předáme slovo našim hostům za ID. Pan Timniok, prosím. Heute sind wir alle gleich. No, nevadí, dneska jsme si všichni rovni. Já jsem se dověděl v médiích, že v současné době zhruba čtyři týdny zhruba 300 Afgánců nelegálně překročilo hranice Iránu do Turecka a Turci s tím mají velké problémy. Na druhé straně slyším, že tady eh, opět dochází k vyhýbání se Turecku, zřejmě směrem k Afganistanu, a to je pro mě trošku rozporuplné a také nevěrohodné, protože se domnívám, že Irán v současné době očišťuje momentálně stav afgánských uprchlíků a redukuje jejich množství. Proto pravděpodobně budou existovat různé důvody, ale já jsem chtěl jenom vědět, jak jistá je tato informace, kdy jste hovořil o těch 200 osobách, protože těch 300 osob, které jsem jmenoval já, i ty se zdají být, jak si, to se zdá být jaksi jisté, toto číslo. A z toho vyplývá tedy, jak vypadá situace bezpečnostní v Afghánistánu. Existuje tady celá řada provincií, Sýrii, kde Taliban nemá žádný vliv. A bylo by možné tam eh, prostě zpětně vracet eh, emigranty, anebo to udělat oklikou přes Irán. To by byla jediná reálná možnost, protože jinak budou tyto proudy přicházet do Evropy a my to nebudeme moci schopni ovlivnit, protože ty tady zůstanou, jak už jsme slyšeli, ty kvóty na vracení jsou velice nepatrné. A e, možná, že bychom měli také usměrnit ten tlak, o který se teď snaží Irán, abychom té situaci napomohli a ne, aby se to postavilo proti nám. Děkuji, pane kolego. A Hudika Bentele, jako poslední vystoupení, prosím. Děkuji. Já bych poprosila abyste nám eh, něco eh, řekl ke struktuře eh, těch nositelů rozvojové spolupráce. Jak jsou tam aktéři a jak tam vypadá spolupráce s občanskou společností? To je velice důležité. A také obecně, kdybyste mohl něco říct si k odolnosti občanské společnosti, do jaké míry se emancipovala a a jak oproti tomu tradičnímu nastavení se stává tedy samostatním aktérem. Děkuji. Zapomněli jsme ještě na jedno e, mý, mý jméno a to je Bronislav Čikovský. Prosím. Děkuji. Já bych v prvé řadě se představil. Já jsem začal jezdit do Afghánistánu v roce 86, když byl Afghánistán pod sovětskou okupací. Ten cyklus tragédií začal právě v roce 79, v době sovětské invaze, kdy měl padat komunistický režim a za deset let zjistili, že uh, jsme je porazili tím, že jsme pomáhali Afgáncům, kteří je chtěli stejně, chtěli porazit, akorát by je to bývalo stálo více, ale udělali stejnou chybu, velice podobné chyby. Za prvé si neuvědomovali, jak se budu, buduje v Afghánistánu protikomunistická fronta a navíc Taliban nakonec eh, eh, vybudoval vlastní jednotky, což teď zpětně viděno byla chyba v té době byl Taliban poražen 60 eh, CIA. Trvalo to 6 týdnů, bylo to opravdu snadné. Byl několik letadel a 60 osob. A pokud bychom se drželi takto zpátky, tak bychom bývali možná měli lepší šanci uspět, ale uh, tam, kde jsme tu šanci nevyužili, tak je to částečně kvůli nedostatečné spolupráce západních institucí. Na to už bylo upozorňováno, že v řadě částí země nebylo možné zajistit rozvojovou pomoc kvůli bezpečnostní situaci. A proč to bylo nemožné? Protože z vlastních důvodů jsme tehdy selhali v tom, abychom spolupracovali mezi Evropskou unii a NATO. Jediný způsob, jak to v Afghánistánu uchopit, bylo požádat na to, aby se věnovalo zajištění eh, rekonstručních týmů a EU peníze by šly na rozvojovou pomoc, ale byly zde problémy mezi eh, Kyprem a Řeckem a NATO, které mělo tehdy eh, většinové členství nemohlo spolupracovat a Afgánci a naše politika zaplatili cenu. Je to ohromná tragédie, myslím, a obávám se, že jsme to prohráli po 17 letech jsme dosáhli toho asi tolik jako tehdy Sověti a obávám se, že čím více budou Afgánci liberální a prozápadní, tak tím více zaplatí hroznou cenu. Děkuji. Děkuji Vladislave. A ještě, než dám slovo našim dvěma hostům, Ještě než dám slovo našim dvěma hostům, tak eh, přivítám pana velvyslance Afghánistánu při Evropské unie, pan Lej Salazar. Dobrý den a vítám vás na zasedání výboru pro zahraniční věci. Prosím, kdo se chce ujmout slova jako první. Já nejprve zareaguji na celou řadu velice střízlivých, eh, ale chmurných postřehů k Afghánistánu. O Afganistánu bychom měli hovořit častěji. Je to země, která se eh, hodně angažovala, angažovali se tam různí partneři po celém světě, angažovala se tam Evropská unie i NATO. A zároveň v této zemi byl velký zájem na tom, aby se bezpečnostní situace nezhroutila migrační toky, o kterých jste někteří z vás hovořili, do Evropy, pak export eh, teroristických úkonů, jako bylo 9. 11. září a prostor, vytvořený prostor pro islámský stát, byť tento byl poražen na jiných místech světa. Přesto se stalo, že eh, bojovníci Čehádu pojali toto území jako svoji baštu. Je tedy několik bezpečnostních důvodů, proč bychom měli být nadále přítomní a proč bychom dokonce měli tuto přítomnost dále rozšiřovat. Navíc máme celkem legitimní předpoklad před sebou, že Afgánci, ale i Američani, i Japonci, Číňani, Rusové a státy zálevu budou nakonec usilovat o to, aby Afghánistán byl propojen se zbytkem světa, aby byla přerušena tato série izolace. Často je zde dána únava eh, všech těch obětí, které eh, padly a dochází k celkem eh, velkému počtu osob, které se vrací zpátky z Pákistánu, nevždy dobrovolně, ale vrací se. Ekonomická situace v okolních státech se zhoršuje, například v Iránu. Víte proč? Takže dochází k návratům z Iránu a z Pákistánu. Jsou to tisíce osob každý rok a ta čísla návratů z Evropy jsou sice nižší, ačkoliv zde jsou návraty realizovány u Afgánců, kteří nemají právo na pobyt v Evropě, tak těchto osob bylo zatím navráceno od počátku celé operace několik set, ale jsou zde desetitisíce či tisíce osob navracejících se do Afghánistánu ze sousedních zemí. Vláda je, je jiná než vláda v Kábulu. Je to výraz, který vysoká představitelka používala. Tato země totiž má vládu, která zastupuje Kábul. Tedy je to v podstatě vláda Kábulu. Byť se přes všechny eh, tradiční eh, předpoklady zde má prosazovat demokracie. Ale ano, co se týče územní celistvosti a asi pan velvyslanec bude souhlasit. V dnešní době Taliban a jeho jednotky ovládají většinu území. Takže dalo by se říct, že to je patová situace. Je nutno z toho vyvodit závěry a o to se v tuto chvíli snaží USA, když vyjednává s Talibánem. Řada členských států s Talibánem má své kontakty, máme otevřené kontakty s Talibánem eh, a to už po dobu jednoho roku. Je zcela zřejmé, že Taliban se musí zasloužit o mírové řešení. Řada lidí v Talibánu už je unavená těmito bojemi. Nejsou to jenom mladí velitelé, ale rozhodně vedení Talibánu už je znaveno. A my zaznamenáváme, že řada lidí se poučila z minulosti. Nechci do toho vnášet romantické pojetí, ale domnívám se, že v tuto chvíli je vize věcí a pohled na věc a demokratickou legitimitu Kábulu a Talibánu jiná. Došlo zde k určitému posunu. Ovšem, máme zde bezpečnostní eh, zájem ekonomický zájem a nemůžeme postupovat dál tak, že každý se snaží využívat eh, Afg- afgánské zprostředkovatele a afgánské jednotky či Rusku, Číně, Spojeným státům nebo komukoli jinému. Ať už je to Irán, Pakistán či Indie, musíme se spojit a musíme se snažit nalézt řešení, které umožní mírové existování. Už to existovalo v minulosti, říká se tomu mírový proces, to je teď naším úkolem a v tuto chvíli je třeba říci, že my jsme se neomezili na mírové řešení Spojené státy Taliban. Mírové vyjednávání může začít ve chvíli, kdy Spojené státy uzavřou dohodu s Talibanem, což je dohoda omezená. Reaguje pouze na uh, bezprostřední potřeby Talibánu a Spojených států. Obecně to však znamená, že se musíme dohodnout na tom, jak bude tato země spravována, jak bude dál pokračovat její rozvoj. A od dubna tohoto roku mají ministři zemí Evropské unie za úkol postarat se a zasadit se o to, abychom byli nadále přítomni v Afghánistánu a aby EU byla součástí mírového procesu. A my jsme připraveni tuto roli sehrát, to znamená stát se jakousi zárukou míru a zachovat ty výdobytky, které se nám za posledních 18 let podařilo dosáhnout. To je to, co jsme sdělili nakonec i Talibanu. Možná je to idealistická vize, budoucnosti, ale alternativním řešením je upadnout do chaosu, násilí, to znamená více obětí, více migrantů a nedostatku bezpečí. My musíme podniknout toto politické riziko a snažit se nadále poskytovat jak finanční podporu, tak i se soustředit na oblast, kde se situace do určité míry posouvá. Nemůžeme si však dovolit říct, si, eh, stáhněme se z této oblasti co nejdříve, protože pokud bychom to učinili, tak by nás taková chyba dohnala. Děkuji. Děkuji vám a další řečník, prosím. Já bych se chtěl vyjádřit k otázce migrace. Zaznělo několik dotazů na téma migrace a na téma nuceného vysídlení či jiných typů eh, nedobrovolného vysílání. Pakistán, Irán, Turecko, Afghánistán. To jsou země, které vždy zažívaly migrační toky a pohyby. A my jsme za poslední období zaznamenali, a je to dnešní realita, že 6 milionů Afgánců je v tuto chvíli v Iránu a v Pákistánu. K dnešnímu dni asi 2,5 milionu opustilo Pákistán po těch eh, ohromných návratech. Je to kolem milionu Afgánců. V Iránu afgánští migranti vždy požívali dobrého zacházení ze strany iránské vlády a to znamenalo, že měli přístup k základním službám, to znamená ke zdravotnictví, vzdělávání. Stali se tak součástí společnosti, nicméně se nestali iránskými občany. A pak probíhala tradiční sezónní migrace mezi Iránem a Afghánistánem. To je něco, co zaznamenáváme i v celé řadě dalších oblastí po celém světě. Irán se nesnaží Afgánce masivně vytlačovat ze svého území, jak říkám, asi 3,5 milionu je v Iránu. Bylo řečeno, že to není až tak velké číslo, ale možná by mohly být důvody pro to, že je to číslo takto vysoké právě v tom, jakého zacházení se jim tam dostává. Pak návraty, významná čísla zaznamenáváme v případě Turecka. Poslední čísla říkají 200 osob denně letecky přepravovaných osob, které jsou navraceny zpátky do domovské země. My se na tyto návraty v tuto chvíli zaměřujeme, snažíme se pomoci. Samozřejmě, že se snažíme pomoci i v Afgáncům, kteří se vrací z Evropy. Platí, že Afgánci vrací se, se z Evropy jsou pouze Eh, osoby, které se vracejí v počtech jednotlivců, často jsou, mají eh, pouta na rukou po té, co vyčerpali všechny opravné prostředky států, které se řídí principem právního státu, to znamená, že důstojnost jejich je zachována do okamžiku, kdy se odmítnou vracet. To znamená, není zde pochybení, co se týče dodržování ehm, lidské důstojnosti. Pokud jde o občanskou společnost a skutečnost, že by se občanská společnost eh, emancipovala, tak samozřejmě zde neplatí žádné obecné pravidlo, spíše to souvisí s eh, městskými centry a rozdílem měs, mezi městskými centry a venkovskými oblastmi. Ve venkovských oblastech je tradice stále ještě velice pevně zakořeněna, nicméně v dalších částech země již zaznamenáváme občanskou společnost, která působí statečné afgánské ženy, které odvádějí velmi náročnou práci, kde se snaží prosadit rovnost pohlaví, snaží se prosadit přístup ke vzdělávání, přístup k zdravotní péči a snaží se uplatnit v hospodářském odvětví, ve sportu. I tam je to pro ně velice náročné se prosadit. Došlo k dosažení zásadního pokroku, ovšem zcela zřejmě je to záležitost eh, dlouhodobá. My tyto skupiny osob podporujeme, poskytujeme jim všemožnou pomoc. A Myslím, že to je vše, krom toho, že ještě zmíním otázku zapojení afgánské vlády. Gunnar o tom hovořil. Zapojení vlády do mírového vyjednávání to je naprostá nezbytnost, protože mírové vyjednávání bude nutně mezi afgánskou vládou a dalšími skupinami. Tedy je to nezbytný předpoklad a řekněme k tomu, že si jsme vědomi, že jednání mezi USA a Talibánem hovoří i tam o inkluzivitě procesu, hovoří se o zapojení některých vlivných vůdců, vlivných z hlediska etnického zázemí, regionálního původu a tak dále. To jsou někdy osoby, které mm, uváděl předtím pan Nárt, jsou to osoby, které by měly být zapojeny do mírového procesu. Z hlediska rozvojové spolupráce nejsme rádi, pokud se to naplní. Úplně bezprostředně, protože osoby tohoto typu určitě budou požadovat eh, určitý podíl a mohlo by i dojít k zhoršení situace korupce v dané zemi. Děkuji, děkuji vážení kolegové, děkuji řečníkům za výměnu názorů. Samozřejmě je velmi těžké vyvodit závěr, když jde o takto složitou otázku, ale řeknu k tomu jednu věc. Myslím, že musíme nadále pracovat na tom, aby se podařilo zajistit politickou a rozvojovou spolupráci. A myslím si, že se musíme k tomuto tématu ještě vrátit. Musíme uspořádat další jednání na toto téma, abychom si udělali dobrou představu o situaci, abychom také sledovali, zda naše nastavená politika odpovídá realitě a zda financování odpovídá realitě. Děkuji a uzavírám toto téma. Děkuji vám, děkuji Tomasi. A já v tuto chvíli navrhuji, abychom okamžitě přešli k dalšímu tématu. Sir colleagues, we immediately go to Děkuji, vážení kolegové. Přejdeme k dalšímu bodu na programu. Mohu vás eh, mohu naše afgánské hosty poprosit, aby pokračovali v debatě mimo sál. Pan Šikorský. That's not... Páně, <laughs> so, let's immediately move on. Once... Přejdeme k dalšímu bodu na programu. Opět platí, že tento bod budeme projednávat spolu s kolegy z výboru DV. Je to číslo 11 nástroj spolupráce, sousedství, rozvoje a mezinárodní spolupráce. Je to opět nástroj CJ. 23. října proběhlo první kolo vyhodna, vy, vy- vyjednávání. Měli bychom dostat eh, informaci eh, od kolegů. Probíhal první trialog s radou a komisí a v tuto chvíli bych chtěl říct, že jsem moc rád, že tato jednání již probíhají a do, všichni doufáme, že se podaří najít, nalézt kompromisu a dohody. Zároveň Evropský parlament jasně konstatoval, že nejsme ochotni ustoupit, pokud jde o věcnou stránku věci, tak abychom věc urychlili. Než dám slovo spoluzpravodajům, tak dám ještě slovo Tomasu Tobe, aby se vyslovil za výbor DV a vzhledem k tomu, že v rámci ICI a IPA máme mm, patrnou jasnou provázanost. Měli bychom dát slovo i kolegům, pravodajům, aby se vyslovili k tomuto nástroji. Myslím si však, že bychom nejprve jednali o ECI a potom bychom dali teprve slovo pravodajům. Máme 30 minut a zahájí Tomas. Děkuji, Davide. Já bych znovu chtěl poukázat na důležitost tohoto materiálu z hlediska uh, našeho výboru a my jsme chtěli dát radě i komisi jasně najevo, že jako parlament jsme připraveni se zasadit o zpracování tohoto materiálu i v rámci víceletého finančního rámce. Samozřejmě, že se o to snažíme, jak jsme již několikrát řekli. Potřebujeme, aby stanovisko rady bylo k celému finančnímu rámci hotovo, tak aby parlament mohl si udělat lepší, komplexnější představu a mohl se vyslovit dále. Ještě bych řekl, že bychom asi mohli k trialogu dát slovo rovnou spolu s pravodajům. Charles Collins odešel, takže prosím pana Galera. On mě nakonec i poprosil, abych se vyjádřil jeho jménem. Vážení kolegové, my jsme rovněž rádi, že už se začalo vyjednávat na, ve formátu trialogu, kde jsou spoluzákonodárci a um, debatu moderuje komise proto, abychom eh, dojednali na roky 2021 až 2027 eh, rozvojovou pomoc. My jsme jednali za přítomnosti pana Mekalistra a jednání vedli Spolu zpravodaje, byly tam také zpravodavé za výbory Bač a FAM, byly tam sdílené kompetence s tím, že stínoví zpravodajové z DVA a FETu byli um, Pozorovatele Lindros Benenham, velveslanec za finské předsednictví, eh, vedl jednání komise, eh, delegaci komise vedl pan Nevan Nimeca. V rámci prvního trialogu se všichni nejprve vyjádřili, nastínili strategické priority a svá očekávání a my jsme doposud nezahájili přímo jednání o textu nařízení jako takovém a jsme rádi, že jsme se zatím shodli na pracovní metodě a na předběžném harmonogramu jednání do konce roku. Budeme pokračovat v rámci klastru, to znamená související témata, s tím, že začneme jednoduššími tématy a potom teprve přejdeme k náročnějším tématům. Každopádně se snažíme o včasnou dohodu, která pochopitelně bude muset být nejprve odhlasována jak na radě, tak v Evropském parlamentu. Bylo řečeno, že bychom měli pokračovat na technické úrovni následně a to ještě před 5. prosincem před dalším kolem trialogu, kdybychom se tím mohli posunout k věcněji hutnějším částem nařízení. Členové výboru dostanou předběžné výsledky, budeme zde mít čtyři sloupečky v tabulce a chceme se potom zájemně po každém kole trialogu informovat, tak jako to činíme dnes. Zároveň je zde jakési obecné povědomí o tom, že název nařízení je zbytečně komplikovaný, že bude dobré takovému nástroji dát snad, snazší název, což se odhraje zřejmě na závěr celého jednání. Vaše návrhy budou nepochybně vítány. Bude to něco jako křtiny. Vzhledem k tomu, že zde máme několik horizontálních opatření v mandátu, která jsou společná pro EP a pro pomoc, předstupní pomoc, tak my jsme se dohodli na tom, že Joana Zovko, Antonio Picola a, za, a další budou plně zapojeni do vyjednávacího týmu Evropského parlamentu ve chvíli, kdy se budou projednávat jednotlivé kroky. To je tedy příspěvek kolegy Charles Golansa, prosím. Děkuji mnohokrát. Kdo si chce ze zpravodajů vzít slovo? Maria Arena. Děkuji Michaelovi, děkuji mu za prezentaci postupu pro vyjednávání a třístra na jednání pro trilog. Myslím si, že je dobré připomenout, že na úrovni Evropského parlamentu si uvědomujeme význam takového nástroje a také si uvědomujeme, jak obtížná je diskuse, protože tady existují určité rozdíly v postojích parlamentu, rady a komise. Ale připomněli jsme zásady, které byly důležité eh, pro Evropský parlament. Za prvé je to adekvátní a signifikativní aplikace Evropského a zapojení Evropského parlamentu do strategie vytváření programu, ať už se jedná o každoroční plánování programu nebo když se jedná o naléhavé řešení nějakých krizí. Druhá zásada, eh, demokratická kontrola týkající se budoucího programování a další jednotnost nástrojů. Tam, kde jedno nebude, nebude nic. Je třeba prostě zjednodušit nástroje intervencí. Není možné eh, jít nad rámec toho postoje, který byl formulován do teďka. Máme tady určité rozdílné body, ale máme také body, na kterých se zhodneme. Například konvergence mezi postojem, parlamentem a radou existuje, i když se jedná jenom o částečný souhlas. Eh, zejména v ohledu práce na agendě 2030 a cílech trvale udržitelného rozvoje eh, v otázce vymícení chudoby. V tomto kontextu Evropský parlament bude obhajovat různé indikátory cílené, které jsme obhájili v prvním čtení. Taky bych chtěla připomenout zvýšení rozvojové pomoci 95% a potom také další eh, závazná pomoc eh, v rámci eh, v rámci tohoto tématu. Potom tady máme biodiverzitu, ta se zvýší na 45% a také indikátory 85 bude financováno z tohoto nástroje také pro rovnost. Co se týče konvergence mezi radou, co se týče respektování lidských práv, demokracie, dobré zprávy věcí veřejných ale tady parlament ještě navrhuje pozastavení pomoci v případě porušování eh, zásadních lidských práv a mm, nukleární bezpečnosti. Je třeba připomenout postoj parlamentu v rámci třístraného iniciativu, třístrané iniciativy. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Maria Arena. Děkuji mnohokrát a naším čtvrtým zpravodajem je kolega Děkuji oběma předsedům. Ráda bych řekla pár slov kolegyně Junknievičine. Ráda bych řekla něco k tomu, o čem se už diskutuje. Co se týče působnosti, struktury a rozpočtu, parlament ve svém prvním čtení souhlasil s návrhem eh, zaintegrovat co možná nejvíce prvků pod ten zeměpisný pilíř doplněno Eh, dalšími pilíři jako rychlé reakce a také rezervních programů. Eh, my jsme eh, zastávali navýšení od 4 mm, až na 93 miliardy pro zvýšení investic do Afriky, zvyšovat také financování do politiky sousedství a fondy pro Karibik a Pacifik. Náš postoj se zakládá na možnosti vytváření panafrického programu pro africký kontinent jako celek, stejně tak jako ACP Africko, Karibicko, Tichomorský program, eh, který by vlastně byl něco jako dohoda po kotonu. Eh, také jsme se zaobírali navýšením peněz v semantickém pilíři. Evropský eh, program chce vytvo- eh, parlament chce vytvořit určitou rezervu, která by zaručila obálky pro lidská práva organizace občanské společnosti. Když se podíváme na semantický program a globální výzvy, které obsahují také takové prvky, jako je trvalý udržitelný vývoj, je třeba, abychom zvýšili navržený rozpočet z 3 miliard eur na 4,5 miliard euro. Náš Evropský fond pro trvale udržitelný rozvoj plus a SD plus rozpočtové záruky a finanční pomoc třetím státům parlament navrhl inkluzi nového EFSD plus a D ICCI e ve vytvoření záruky vnější a e, to tím se umožní také pokračování příslušných operací mimo Evropskou unii v podpoře e, SVČ. A e, dále je tady také investiční okénko, které pokryje zhruba 1 miliardu eur. Postoj parlamentu se také přináší ze současného IFSD eh, řadu bezpečnostních doložek pro zabezpečení toho, aby soukromé investice přispívaly k trvale udržitelnému rozvoji za respektování sociálních, hospodářských a ekologických eh, standardů, stejně tak jako lidských práv. Mm, my jsme měli delegaci v Etiopii, ad hoc delegaci a viděli jsme, jak důležité je to, co jsem právě řekla. A nakonec parlament podpořil rozšíření zeměpisného pokrytí EFSD plus na všechny regiony se speciálním zdůraznění subsaharské Afriky a sousedství jako prioritní oblasti pro využívání vnějších zahraničních akcí. Myslím si, že se máme setkat 5. prosince a nakonec, a to bylo také to nejdůležitější, možná o tom už se zmínil pan Gáler, Někteří se domnívají, že vybírat mm, jméno pro miminko je velice důležité pro jeho nebo její úspěch v životě. A pakliže to jméno není dobré, tak život dítěte nebude úspěšný. Musíme tedy velice opatrně vybrat název pro naše miminko. Myslím si, že tak významný nástroj pro externí akce EU by si zasloužil větší rozpočet a také lehce užívané a uživatelné jméno než tato komplikovaná zkratka. Děkuji vám mnohokrát. Raza, thank you. Děkuji mnohokrát. Ještě jednu připomínku, kdybychom našli dobré jméno pro toto dítě, máme tu neobyčejnou věc také všechno ničit vzhledem k těm pitomým zkratkám. Já si myslím, že bychom na rok tady měli vyhlásit zákaz zkratek a evropští občané by byli spokojeni. Tak pan Galer nám nejprve tedy přečetl to, co chtěl říct kolega Görens velice krátce. My jako vyjednavači jsme prezentovali eh, postoj parlamentu, který byl schválen v březnu. Rada eh, schválila svůj mandát v červnu, doplnila to v září, protože některé prvky podle našeho pohledu byly ústřední, ale ty ještě zůstávají v rukou rady jako součást vyjednávání o MFF a očekává se, že tato jednání budou ukončena v březnu příštího roku, což je něco, kdy se obávám, že to bude během německého předsednictví. V souladu s usnesením Evropského parlamentu schváleného 10. října tohoto roku jsme požádali komisi, aby přišla eh, s předložením plánu s možným rozšířením současného nástroje proto, abychom odolali časové tísni, eh, která by možná zabránila tomu, abychom dosáhli cílu Evropského parlamentu. Také jsme vyjádřili podporu těm nejnaléhavějším nástrojům finanční humanitární pomoci, včetně podpory politice sousedství, jejichž předmětem byla specifická kapitula v nařízení a také rozpočtování Evropského fondu rozvojové pomoci, který tak dlouho, co jsem členem Evropského parlamentu, eh, je stále požadován. To by vytvořilo lepší pákový efekt, viditelnost, a hodnoty ve srovnání se současnou situací a rozhodně by to pomohlo dalším paralelním postupům. Společně rozumíme tomu, že tento nástroj podporuje také nebo bude podporovat budoucí politický rámec a ne naopak ale protože víme, že rada nebyla schopna dospět k závěru eh, v rámci interních jednáních o těchto dvou substančních prvcích, to znamená Fond rozvoje a sousedství, tak jsme naprosto jasně prohlásili, že se stále ještě myslíme, že, součas, že součástí eh, současného legislativního procesu by mělo být zapojeno do předmětu budoucích vyjednávání. Abych tak řekl, my nechceme být konfrontováni jaksi dovršeným faktem Fed a komplí, abychom prostě museli pak zarazit naše postupu. Jak už jsem řekl minule, já podporuji eh, eh, abychom dali název tomu miminku. Eh, co... Okay, the global instrument will soon be... Globální nástroj. Aha, tak z toho se určitě stane GE. Um, who is next? Kdo je teď na řadě? Mark Tarabella. No, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu velice stručný, ale možná také velkorysý po té, co jsem se vyslechl pana Gálera, a když eh, pře, jsem vyslechl to, jak zastupoval pana Korenta i to, co řekla paní Arena. My jsme měli v březnu minulého roku velice stěžádostivý postoj a jak je zvyklé, ať už to týká jakýchkoliv kompetencí, je to buď komise nebo parlament, který je stěžádostivější a je to rada, která brzdí tuto Evropu a protože vlády jsou vynikající, aby pronášely projevy v OSN, ale když mají obětovat nějaké prostředky na konkrétní věci, tak jsou daleko pomalejší. Je třeba zachovat naši pozici, podpořit naši zpravodaje eh, v jejich ctižádosti Eh, protože celá řada oblastí, celá řada organizací, orgánů či odpovědných činitelů, kteří mají na starosti odpovědnost, nás velice podporují. A já bych rád využil eh, této příležitosti, abych eh, zdůraznil, že bychom měli zachovat naši ctižádostivou pozici, na ctižádostivý postoj. Ty odborné technické schůze mm, by, nejsou tady proto, aby nás ubezpečovali o postoji rady Eh, to, co jsem já absolvoval, nebylo dobré. A je to prostě rada, která se opět projevuje jako onen brzdící stroj, ale já si myslím, že musíme obhajovat naši ambiciozní pozici, naš ambiciozní postoj. Thank you, Mark Děkuji ti mnohokrát, Marko Tarabello. A teď náš kolega Urtasun. Yes, thank you. Uh... Děkuji, já se jen vrátím k tomu, co říkal Mark Tarabella. Já bych chtěl poděkovat i za to, v jak dobrém duchu se vneslo jednání spolu s pravodajů. V řadě aspektů se jedná o velice ambiciozní návrh v očích parlamentu a platí to zvláště, pokud hovoříme o ambicích v oblasti boje proti klimatickým změnám nebo boje proti nerovnosti pohlaví. Myslím, že jsme odvedli docela dobrou práci, zaznamenali to i pozorovatele, kteří zde sehrávají svoji roli, jak říkají pan kolega Tarabela. Vždycky je to tak, že ambice parlamentu jsou vyšší, ale my se musíme postarat o to, aby tento nástroj byl něco, co bude skutečně funkční, účelné pro boj proti těmto fenoménům. Je to něco, na co bych chtěl upozornit a ještě bych chtěl upozornit na otázku zprávy a řízení. I o tom pan kolega hovořil. Myslím si, že zde v minulosti byla nedostatečná úroveň parlamentního přeskumu. Já se domnívám, že se podařilo tento nedostatek za poslední roky trochu vylepšit. Myslím však, že to bude něco, co bude nejvíc kontroverzní při jednání s radou a komisí a proto se domnívám, že musíme najít způsob, jak zaručit flexibilitu při realizaci, ale zároveň odpovídající parlamentní kontrolu, protože obojí je důležité. Z tohoto hlediska je naše pozice opravdu velmi ambiciozní, musíme se jí zhostit, jak je nutno. Tento nástroj totiž musí, co se týče demokratické kontroly, přinést opravdu velmi pozitivní výsledky. Ale za sebe chci především poděkovat spolu pravodajům za vynikající spolupráci. Děkuji. Děkuji. Eh, kolegové, hlásí se ještě někdo další o slovo? Pakliže nikoli, tak jak jsem říkal, tak v tuto chvíli již předám slovo našim dvěma spolu zpravodajům za IPA. Je to další zkratka mezinárodní abecedy a jde o předvstupní pomoc a spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak už říkáte, eh, je to důležitý eh, nástroj eh, regionální stabilizace. My jsme se rozhodli odložit vyjednávání a mm, čekáme, doufáme na nového komisaře, abychom mohli začít vyjednávat tedy právě s tímto novým komisařem a dohodnout se. Vyjednávací tým se rozhodl, odložit ten první eh, trialog, který, byl, který měl původně eh, proběhnout 5. Eh, listopadu, tak abychom dosáhli plného pokroku v meziinstitucionálních vyjednáváních. Myslíme si, že ten návrh legislativního textu je příliš vyzávorkován radou a to je nepřijatelné. Týká se to zejména ustanovení, která považujeme specifická, jako specifická pro IPA, jako jsou požadavky na komunikaci a viditelnost. Za druhé vyjednávací tři, tým eh, chce dosáhnout institucionální dohody k eh, aktualizaci příloh IPA eh, ještě při vyjednávání jejich obsahu. Eh, zákonodárci nevědí, jak podrobné a sehle by ty přílohy měly být, aniž by věděli, jestli se budou eh, eh, aktualizovat aktiv přenesené pravomoci nebo řádným legislativním postupem. A teď dám slovo s Piculovi. Tonína, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jenom dvě stručné připomínky k tomu, eh, co eh, říkala paní Zojko. Také si myslíme, že vyjednávání o aktualizaci eh, rámce přestupního financování v letech 2021 až 2027 musí začít po vytvoření nového kolegia kom, i když komiseře je, eh, komise je původním zprostředkovatelem, jsme přesvědčeni, že financování rozšíření se eh, musí eh, projednávat v přítomnosti nového komisaře. A, a v současné době hledáme nové datum prvního trilogu. Hm, doufejme někdy v polovině prosince. Děkuji. Děkuji. Kolegové, kdo by eh, si k tomu chtěl vzít eh, slovo, nějaké připomínky k IPA? Není tomu tak? A tím jsme se, myslím, dobrali ke konci dnešní eh, schůze. Ještě jednou děkuji. Kolegům DV, zejména Tomasovi, za to, že jsou s námi. A teď budeme mít zasedání koordinátorů AFETu a poprosím, aby eh, zde se trvali pouze ti, již jsou oprávněni účastnit se tohoto zasedání. Děkuji.